hlasovat. Podle pořadu jednání se nyní dostáváme ke společné rozpravě eh, o čtyřech zprávách eh, Výboru pro mezinárodní obchod, které se týkají makrofinanční pomoci. Jednak se jedná o dvě zprávy pana Vital Moreiry, dále o zprávu pana Miroslava Ransdorfa a o zprávu pana Juliu Winklera. Nejdříve budou mít slovo zpravodajové. A jako první dostává slovo pan Moreira na čtyři minuty. Bitte, Moreira. That's me. Senhora President, eh, caro commissario, caro colegas. Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že je to poprvé, co si beru slovo na plenární zasedání Evropského parlamentu, tak mi prosím dovolte, abych vás všechny pozdravil. A abych vám řekl, jak jsem rád, že se mohu účastnit zasedání Evropského parlamentu, který zastupuje všechny evropské občany. A teď k věci. Je mým potěšením před předkládat tady dvě zprávy o udělení makrofinanční pomoci Gruzii a Arménii. Abychom napomohli jejich eh, problémům rozpočtu a jejich eh, problémům bilance. Obě tyto země jsou našimi partnery v rámci evropské politiky sousedství a byly velice zasaženy ekonomickou a finanční krizí globální krizí, která probíhá v posledních letech. V případě Gruzie byla ta krize ještě více pocítěna přímými i nepřímými důsledky vojenského konfliktu s Ruskem, ke kterému došlo minulý rok. Zmizelo přitom mnoho lidí a Hospodářství v sousedící Arménie bylo také ovlivněno kombinací ekonomické krize a výrazným zhoršením ruské ekonomiky, protože arménská ekonomika velice závisí na obchodu se svým velkým sousedem na severu. A důsledek toho všeho je, že obě země se teď nachází ve finanční i sociální situaci, která je velmi špatná. A tyto dva návrhy na poskytnutí makrofinanční pomoci, o kterých dnes večer jednáme, by snížily deficit jejich rozpočtu a měly by okamžitý dopad na jejich veřejné finance a na jejich bilanci plateb. jakmile tedy bude ten balíček implementován. Tyto zprávy rozhodně podporují návrh na poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii a Arménii. A ve spolupráci s, obča- eh, s tímto výborem jsem navrhl, abychom to poslali e, zjednodušenou procedurou bez pozměňovacích návrhů, aby ty zprávy mohly být okamžitě schváleny. Bez ohledu na téma této zprávy, e, my protestujeme proti tomu, jak krátkou dobu výbor dostal od komise na to, aby to mohl projednat. Normálně bychom na takovéto výjimečné body, na takováto výjimečná témata potřebovali mnohem více času. Tím nechci říci, že mý kolegové a já to nepodporujeme. Za jiných okolností bychom ale rozhodně předložili pozměňovací návrhy a zdůraznili bychom, že Eh, na poskytování takovéto pomoci musí existovat určitá jasná pravidla, která zvýší transparentnost eh, implementace takovýchto návrhů. Nicméně už budu končit, paní předsedkyně. Kdybychom předložili pozměňovací návrhy, tak bychom eh, ty zprávy nemohli včas <clears throat> schválit a nemohli bychom těmto zemím včas pomoci. Takže vzhledem k tomu, že jsou to skutečně zcela výjimečné okolnosti a tyto dvě země jsou strategicky velmi důležité, v kontextu evropské politiky sousedství, tak bych chtěl na všechny apelovat. Paní předsedkyně, už budu opravdu končit. Chtěl bych eh, rozhodně doporučit schválení těchto dvou zpráv pro poskytnutí finanční pomoci bez pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane Moreiro a blahopřeji vám k vašemu prvnímu projevu zde v plenárním sále. Jako další má slovo pan Ransdorf na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedající. Ve výboru proběhla rozprava o této zprávě. Eh, Navržena byla urychlená procedura, zjednodušená procedura, vzhledem k tomu, že se jedná o velmi urgentní téma eh,

posílení teritoriální integrity této země opravdu navrhuji to aby se urychleně přikročilo k realizování této makrofinanční pomoci. děkuji vám za pozornost. Herzlichen Dank. Děkuji. Další řečníkem je pan Sogorn. Čtyři minuty. Thank you. Madam President, ladies and gentlemen. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já mám tu čest eh, předkládat eh, vám zprávu výboru pro zahraniční obchod o makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině. Stejně jako ostatní země, kterým eh, je navrhována tato pomoc, i ekonomika Bosny a Hercegoviny byla velice závažně ovlivněna hospodářskou krizí. Situace těchto zemí je velice těžká a je jasné, že je třeba najít nějaký způsob, jak eh, se z této krize dostat. A proto Bosna a Hercegovina požádala o pomoc Evropskou unii a komise eh, se rozhodla, že tuto poskytne a to ve formě půjčky až 100 milionů euro, která má být eh, poskytnuta ve dvou splátkách během roku 2010. My se teď musíme rozhodnout, zda tuto žádost podporujeme a nebo ne. Podle současné smlouvy máme být jen konzultováni. Takže by se dalo říci, eh, že my bychom se také mohli počkat, až to platnost Lisabonská smlouva a předložit eh, pozměněný návrh už podle té nové legislativní procedury. Na druhé straně ovšem, přesto, že naše práce bude velice důležitá po té, co Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, si myslím, že my jakožto Evropský parlament musíme projevit zodpovědnost a politickou vůli a musíme odvést svou práci a pomoci těmto balkánským zemím, protože oni tu pomoc potřebují už teď nebo začátkem příštího příštího roku, což je eh, lepší, než kdybychom o tom dlouho mluvili a potom jim tu pomoc poskytli někdy v budoucnosti. A eh, z tohoto důvodu navrhuje výbor pro zahraniční obchod, aby ten návrh eh, rozhodnutí o poskytnutí makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině byl schválen podle té urychlené procedury bez posměňovacích návrhů. Na našem výboru toto kolegové jednomyslně podpořili a já teď žádám podporu celého parlamentu. Děkuji. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. A nyní má slovo komise, pan komisař Sinkalas. Prosím. Madame President, thank you very much. First... Paní předsedkyně, děkuji. Eh, dámy a pánové, nejprve bych chtěl poznamenat eh, to, že komise velice vítá pozitivní a konstruktivní přístup parlamentu Eh, k tomuto procesu eh, schvalování eh, mikrofinanční pomoci těm čtyřem partnerským zemím. Arménii, eh, Gruzii, Srbsku a Bosně Hercegovině. Komise velice oceňuje to, že eh, parlament eh, přistoupil na tento postup, který nám umožňuje na základě zprávy bez dalších pozměňovacích návrhů postupovat dále. Tento velice rozhodující krok ze strany parlamentu nám umožní realizovat tyto operace během příštích několika dnů. Komise bude, kdy bude moci začít implementovat eh, tuto pomoc. Tato makrofinanční eh, pomoc je instrument, který reaguje na krize a jakýkoliv návrh na takovouto financi vyžaduje vždy rychlou reakci. To se zcela určitě týká i těchto čtyřech zemí, o kterých zde hovoříme. Arménie, Gruzie, eh, Srbska a Bosna a Hercegovina. To jsou země, které trpí asi nejvíce nebo eh, patří mezi ty země, které trpí nejvíce současnou hospodářskou krizí. Kromě toho jsou to také země, které v současné době eh, uvádějí eh, v realitu celou řadu, celou řadu kroků, které mají řešit tuto situaci. Proto jsme se rozhodli dále rozšířit poskytování těchto, této pomoci, protože odpovídá podmínkám, které byly stanoveny. To souvisí také eh, s budoucností Lisabonské smlouvy. Ty změny, které jsou v Lisabonské smlouvě, nám umožňují mikrofinancování poskytovat eh, i na základě eh, spolupráce s Evropským parlamentem a radou. Pochopitelně, že všichni vycházíme z toho, že ta dlouhá legislativní ty postupy neodpovídají tomuto instrumentu makrofinanční pomoci ani neodpovídají krizovým situacím. Proto komise to považuje za naprosto zásadní, abychom se pokusili podívat na to, jakým způsobem přistupovat v budoucnosti k této otázce makro ehm, Financ, mikrofinancování a to v rámci Lisabonské smlouvy. Rádi bychom eh, toto dělali v spolupráci s Evropským parlamentem, tak abychom zajistili, aby mikrofinancování v budoucnosti Eh, bylo poskytováno způsobem rychlým a současně umožňuje rychlou a efektivní reakci na krize, tak jak to vyžadují také eh, Lisabonská smlouva a tak jak to odpovídá také eh, vše snaze všech našich orgánů. Je potřeba vycházet z nejrůznějších eh, instrumentů, které máme k dispozici. Servise komise, služby komise se začaly zabývat odbornými otázkami, které eh, souvisejí eh, s takovýmto ehm, rámcovým ehm, nařízením, které nám umožní poskytovat Eh, tyto věci na základě spolurozhodování eh, případ od případu. Eh, to spolurozhodování bude mezi radou, komisí a parlamentem tak jak to například se projevilo i v návrhu týkajícím se Ukrajiny. To bude takový test naší spolupráce. Doufám, že jak parlament, tak rada budou schopni dosáhnout schody a to v co nejrychlejším možném termínu. Jsem velice rád také, že mohu říci, že velice eh, vítám eh, vaše návrhy týkající se zlepšeného toku informací souvisejících s těmito programy MAF. Eh, komise udělá všechno proto, abychom vám poskytli maximální množství informací týkající se programu této mikro, tohoto mikrofinancování a to co nejrychleji. Děkuji, pane komisaři. Nyní se dostáváme k dečníku ve jménu jednotlivých politických skupin a jako první bude mít slovo pan z, eh, z frakce socialistů a demokratů na dvě a půl minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád poblahopřál nejdříve všem zpravodajům k jejich práci a chtěl bych také přivítat iniciativu Evropské komise a Rady na poskytnutí makrofinanční pomoci Bosně, Hercegovině a Srbsku. Tato makrofinanční pomoc přichází eh, v chvíli, která je pro tyto země velice nesnadná. Po 90. letech eh, a krve prolití na Balkáně jsou tyto země teď ve fázi rekonstrukce. Ovšem ta rekonstrukce byla bohužel přerušena současnou hospodářskou krizí. Státy se dostaly do ekonomické recese, je tam velice vysoká míra nezaměstnanosti, což vedlo k tomu, že investoři přestali do těchto východních států investovat. Srbsko bylo tím také velmi zasaženo. Není tam v podstatě už žádný růst, je třeba splácet dluhy, takže je třeba většího externího financování. A podpora Evropské unie přichází právě ve chvíli, kdy deficit externího financování je velice silně pocitován a kdy na budoucnost vypadá z hlediska jak hospodářského, tak sociálního velice špatně. Vypadá to, že nezaměstnanost eh, by se mohla snížit až za půl roku nebo možná i déle. Finanční krize prostě přišla do tohoto regionu ve velmi špatný moment. A proto já považuji tento návrh na poskytnutí makrofinanční pomoci za velmi dobrý a myslím si, že ta makrofinanční pomoc je naprosto nutná. Chceme-li skonsolidovat oblast, která prošla velice těžkými časy a která Eh, se teď nachází ve velice křehké rovnováze. Navíc je třeba uchovat eh, evropskou perspektivu těchto zemí, které se chtějí stát členy Evropské unie. A také bych chtěl zdůraznit skutečnost, že tato finanční podpora musí být poskytnuta urgentně. Je to urgentní záležitost a tato starost by měla převládnout nad kterýmikoliv procedurálními námitkami. Takže já podporuji návrh zpravodajů v tom smyslu, že bychom to měli schválit bez prodlení. Děkuji. Der nächste Redner, Děkuji. Další řečník pan Buzoj není přítomen a proto dostává slovo pan Koval za frakci evropských konzervatistů a reformistů. Děkuji. Prosím na dvě minuty. Chceš mi odpovědět? Paní předsedkyně, my, jakožto členské státy Evropské unie, jsme zodpovědní za situaci v Gruzii a je velmi dobře, že eh, nám to autoři usnesení připomínají, až nám připomínají skutečnost, že hospodářská situace před vojenským konfliktem byla velmi dobrá. A byl to ten vojenský konflikt v roce 2008, který vedl k závažnému zhoršení hospodářské situace Gruzie. Je to země, která si přeje spolupracovat s Evropskou unii a v budoucnosti si také přeje možná předložit kandidaturu na vstup do Evropské unie. Já bych vás chtěl upozornit na skutečnost, že ruské sankce a obecná, obecná situace na Kavkazu a výsledky konfliktu z loňského roku neumožňují Gruzii, aby se vyvíjela normálním způsobem jako stát. A to je další důvod, proč musíme zdůraznit nutnost makrofinanční pomoci pro Gruzii. Měli bychom posílit jejich rozpočet, aby se tento mohl rozvíjet podle ambicí tohoto státu a podle jeho možností. A ta pomoc by měla být ještě posílena, měla by být větší, než jaká se navrhuje. Tady je naprosto zásadní, aby se ta pomoc dostala do Gruzie už v roce 2009. Takže není možné, abychom kvůli nějakým procedurálním detailům zpomalili tento proces poskytování pomoci Gruzii. Já si myslím, že Gruzie si zaslouží naši pomoc. Je to v podstatě naše povinnost, obzvláště když vezmete v úvahu skutečnost, že ten Sarkozyho plán nakonec nebyl implementován a v situaci, kdy jakožto Evropská unie nemůžeme zajistit, že vztahy mezi Gruzí a Ruskem budou skutečně v souladu s mezinárodním právem, musíme pomoci. Děkuji. Děkuji a nyní se dostáváme k dalším řečníkům, kteří se přihlásili a slovo dostává pan Poreba na jednu minutu. Prosím. Eh, na pewno pomoc makroekonomiczna proponowana przez Paní předsedkyně, e, celá určitě makroekonomická pomoc, tak jak ji navrhuje komise pro tyto čtyři státy, je krokem správným směrem. E, na druhé straně ale je třeba říci, že její rozsah není e, uspokojivý, hlavně co se týká Gruzie. Gruzie by měla dostat 36 milionů euro což v kontextu problémů, které Gruzie má, to znamená v kontextu hospodářské krize a také v důsledku důsledku eh, války s Ruskem, která tak oslabila eh, gruzinskou ekonomiku, si myslím, že tato částka zkrátka není dostačující eh, takové země jako Kazachstan, Azerbajdžán, Gruzie a Armenie jsou důležité nejen politicky, ale i strategicky co eh, to souvisí s energetickou politikou. To jsou země, které se budou rozhodovat také, jakým způsobem dojde k diversifikaci eh, dodávek do Evropské unie. Pokud je nebudeme politicky podporovat, pokud jim nedáme šanci se dále rozvíjet, tak to udělá Rusko, protože pro Rusko jsou tyto země také strategicky velice důležité. Proto já eh, hodnotím tento návrh komise jako velice konstruktivní, jako dobrý, ale ta úroveň finanční pomoci je zkrátka nedostatečná stručná. Děkuji. Nyní se dostáváme k postupu kečí a haj, ale nikdo se k, o slovo nepřihlásil a proto uděluji slovo opět panu komisaři Kalasovi za komisi. Vážení poslanci, paní předsedkyně, děkuji vám za vaše eh, připomínky. Eh, vy víte, že v naší politice sousedství Eh, eh, máme eh, možnost poskytovat finanční pomoc zemím, které se nacházejí v sousedství Evropské unie, které v současné době čelí určitým potížím. Proto jsem velice rád, že vážení poslanci podporují tento návrh komisem. Děláme skutečně všechno proto, aby ehm, abychom poskytli podporu eh, zemím sousedícím s Evropskou unii. Jeden eh, z poslanců eh, řekl, že postupy by nám neměly v tom bránit. Pochopitelně postup na druhé straně, ale musí zajistit, že peníze jsou využívány správným způsobem a že musí existovat rovnováha mezi cíly eh, eh, a eh, dodržováním těchto postupů. Čili toto je velice důležité, abychom vždy dodržovali pravidla při poskytování této pomoci, jak jsem řekl. V blízké budoucnosti uvidíme, jestli budeme mít možnost uzavřít jaký, jakousi rámcovou dohodu, která nám poskytne určitý rámec pro poskytování podobné pomoci a e, tím mám na mysli hlavně poskytování této pomoci rychle. Toto je v současné době hlavní problém. V současné době tyto věci rozhodujeme případ po případu, každý individuálně. A to souvisí také s těmi jednotlivými postupy tak, jak je používáme ve Velké Evropské unii. Toto tedy bude naprosto klíčové. V rámci této eh, rámcové dohody bude potřeba vyvinout mechanismus, který by nám toto umožnil. Pochopitelně je potřeba si uvědomit, že existují určité hranice eh, při tomto rozhodování, což vyplývá také z potřeby jednotlivých členských států. Pochopitelně, že nemůžeme hovořit o nějakých eh, neomezených možnostech při poskytování těchto, této pomoci, protože musíme zohledňovat také náš vlastní rozpočet. Děkuji, pane komisaři. A nyní dostanou slovo ještě jednou zpravodajové jako první znovu pan Moreira na dvě minuty, prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, vyjádřit tři věci. Za prvé eh, makrofinanční pomoc těmto eh, zemím, které jsou zeměmi sousedící s Evropskou unii, mají několik důvodů. Za prvé hovoříme o politické hodnotě, o tom, eh, co eh, dá Evropské unii v podstatě určitou prestiž, která vyplývá z toho, že poskytujeme tuto pomoc těmto státům v duchu dobré sousedské politiky. Kromě toho to také přispívá k sociální a ekonomické a politické stabilitě těchto zemí. Už určitě jim to také eh, pomůže při konsolidaci demokracie. To je eh, pochopitelně eh, předpoklad naší vlastní politické stability. Druhá poznámka se týká toho, že mm, Eh, přes, navzdory tomu makroekonomická pomoc, makrofinanční pomoc by se měla vždy vztahovat ke dvěma věcem. Za prvé eh, bychom vždy měli reagovat na výjimečné, dočasné finanční okolnosti, které existují v této zemi a to pouze v takovýchto okolnostech. A za druhé tyto země by neměly využívat tyto finance pro eh, například navýšení vojenských výdajů. Na závěr bych chtěl eh, zdůraznit ještě eh, potřebu všeobecného rámce, který by nám umožňoval vytvořit určité mantinely pro poskytování takovéto pomoci a pro spolupráci s těmito zeměmi. Proto velice vítám návrh pana komisaře Kalase v této věci. Doufám, že i nadcházející komise skutečně se o to postará, že budeme mít příslušná nařízení týkající se této pomoci. Ransdorf, das Wort. Děkuji, nyní má slovo opět na dvě minuty pan Ransdorf, prosím. Můžu být eh, velmi stručný. Jeden velký spisovatel řekl, že Balkán si na svá bedra

Paní předsedkyně, dámy a pánové, všechny ty čtyři kantry, eh, které, eh, kterých se týká tato makrofinanční eh, pomoc, byly ovlivněny v současnou finanční a hospodářskou krizi. Jejich hospodářství je skutečně ve velice těžké situaci. Je potřeba jim pomoci najít cestu z této krize. V případě Gruzie navrhovaná pomoc ve výši 36 milionů formou grantu Eh, by měla pomoci této země eh, vypořádat se se situací, s velice vážnou situací, která následovala po konfliktu s Ruskem v kontextu světové hospodářské krize. Ehm, eh, co se týče pomoci Arménii, to, ta by měla pomoci okamžitě ehm, jejich um, eh, platební bilanci a měla by také pomoci financovat některé programy, které souvisejí s financováním deficitu rozpočtu. Eh, Srbsko bylo také ovlivněno pochopitelně eh, hospodářskou a finanční krizi. V současné době se vrací k politické stabilitě. Jako balkanská země je to potenciální kandidát a podepsala již asociační dohodu a z politického hlediska Bosna a Hercegovina je, je také potenciálně kandidátskou zemí. I oni podepsali stabilizační asociační eh, dohodu a myslím si, že je v zájmu Evropské unie, aby jim pomohla. Na závěr bych chtěl ještě jednou říci, že my jako Evropský parlament musíme ukázat zodpovědnost a politickou angažovanost při poskytování eh, makrofinanční pomoci těmto zemím. Tuto pomoc tyto země potřebují teď a my si nemůžeme dovolit o tom hovořit eh, v rámci normální legislativního postupu jménem EPP eh, navrhuji, aby návrh této makrofinanční pomoci byl přijat teď a eh, obracím se na své kolegy, aby to jednohlasně podpořili. Děkuji vám za pozornost. Vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Společná rozplava tímto končí a hlasovat se bude říct zítra ve 12 hodin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na tomto místě naše jednání krátce přerušíme. Vedení převezne pan předseda Buzek a do té doby, než se dostaví,